Nemůžeme žít bez místnosti kve, dvě kve. Jsem velice rád, že jsou mezi námi stále ještě mnozí, pro něž je tento sál a setrvání v něm takto nezbytné. A nyní už se pustíme do práce. Druhé odpolední zasedání v rámci tohoto zasedání našeho výboru a jako první probereme bod číslo 13 toho našeho pořadu jednání, které máme na papíře, a totiž možnosti zeleného růstu pro MSP. Skvělou možnost jsme měli k probrání situace malých středních podniků v EU už na slyšení Měli jsme možnost se zabývat i energetikou, obnovitelnými zdroji. Nyní ovšem nastal čas zabývat se zeleným růstem v kontextu malých středních podniků. Naším zpravodajem je pan kolega Filip Debaker. A já bych k tomu ještě rád dodal, že se takto snažíme reagovat na sdělení komise k zelenému akčnímu plánu pro malé střední podniky Víme, že se jedná o rámec pro malé střední podniky, jak si poradit s výzvami, s ekoinovačním akčním plánem v rámci Small Business Act, který je má provést vším tím a rovněž do jaké míry vše přispívá ke snahám o reindustrializaci Evropy což považujeme za jeden z nejdůležitějších sloganů hesel. Tedy Malé střední podniky víme, že jsou tím motorem růstu tvorby pracovních míst, zdrojem konkurenceschopnosti a že spoleháme právě na ně při utváření udržitelného hospodářství. Vše to jsou opravdu zásadní záležitosti, Vše se má objevit v té zprávě, u níž se má vést diskuse a rovněž zelená transformace. A jak může prospět tato prioritně vnímaná inovativnost dalšímu růstu malých středních podniků. Nyní se obracím na kolegu Debakera, aby se s námi podělil o své názory na pár minut tedy, pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost pohovořit o tom uvažování, o námětech, které hodlám zapracovat do své zprávy a i příležitost k tomu vyslechnout si kolegy a jejich přístupy. Zelený růst je o využívání všech příležitostí v environmentální politice při utváření udržitelnější ekonomiky. Přejeme-li si, aby naše firmy byly schopni, byly schopny posloužit stále většímu okruhu spotřebitelů, využívat stále více možností, musíme změnit způsob, jak naše podniky fungují. Je jasné, že protože stále více spotřebováváme, budeme potřebovat v nejbližších deseti letech 40 více vody. Do v roku 2050 budeme potřebovat trojnásobek našich přírodních zdrojů. To za obvyklých stávajících podmínek udržitelné není. Tedy nízkou uhlíkové hospodářství, větší efektivita, to jsou cesty, ale zároveň i vytvořit správné podmínky pro inovace, investice, tak aby všechny firmy mohly plně využít všech příležitostí v rámci tohoto posunu. Já jsem stělesněný racionální optimista, i když vzděláním vědec a uvědomuji si, že zde je mnoho příležitostí, kterých se můžeme chopit, například globální trh pro environmentální zboží a služby se odhaduje, že má hodnotu tisíc miliard eur ročně a počítá se s tím, že do roku 2020 se strojnásobí. Proto ten trh dokonce by mohl troj až čtyřnásobně přesáhnout sliby pana Junkra které minulý týden přednesl. Zelená ekonomika roste o 3% víc než průměr za posledních pár let a musíme se ujistit, že ti lídři, kteří už se začínají objevovat, mají na čem stavět. Firmy, které investují do zeleného růstu, které jsou už aktivní, jsou pro budoucnost velice slibnými hráči a mohou být i e, tím základem pro další glu růst. Vědci, vynálezci, malé firmy, svížní podnikatelé, všichni ti musí najít své místo a zpráva se tím bude i zabývat. Zelený růst jako koncept se stále častěji objevuje již už v ekonomické literatuře. Zatím definice není stoprocentně dohodnuta, ale začíná se tříbit efektivní využívání přírodních zdrojů, minimalizace znečištění vody, půdy, ovzduší. A kombinace hledání růstu a udržitelného rozvoje z pohledu životního prostředí, úsporného nakládání se zdroji, to si myslím, že vše lze vzájemně skloubit. Máme tady například ještě ztráty vstupů ve výrobním procesu například, anebo tím, že nerecyklujeme odpady, eh, které dnes existují. Nejobvyklejší způsob, jak hledáme na to nějakou radu dnes, je že například zkoušíme továrny propojovat, aby odpad jedné byl vstupem pro druhou. Já, co chci zmínit hlavně, je nikoli pouze, jak nakládat s odpady, ale jak můžeme minimalizovat vstupy z pohledu racionálního využívání, například eh, účinnější výrobní postupy, pokročilejší technologie, to by mohlo vést k minimalizaci eh, našich surovin, to se týká vody, energie, konkrétních matatelných eh, surovin a tak dále tím, že budeme pracovat účinněji, tak to prospěje i podnikům, budou produkovat levněji, ale zároveň i vývojářům, vědcům, kteří budou přicházet s inovačními řešeními. V mnoha zemích už máme dobré příklady. Firmy mohou přispět k ozelenění ekonomiky různými způsoby. Nebudu to tady vše vyjmenovávat. Energetika například ale chci se soustředit na tu druhou část té zprávy. Malé střední podniky. Všichni známe statistiky, nebudu je opakovat. Včera na slyšení zcela jasně se ukázalo, jak významná může být jejich úloha. Rovněž jsme si zopakovali, s jakými problémy se potýkají MSP a já se zmíním pouze zkratkovitě, co chci zapracovat do té zprávy. Konec konců vše musí být o dobrých podmínkách pro vznik malých středních podniků a pro jejich ten počáteční růst. Pokud to nebude, tak nebudeme mít na čem stavět ani s čím pracovat. Vzdělávání, eh, kvalifikace, snižování byrokracie, pomoc těm start-upům. Někdy právě malý podnik eh, s tím má přes příliš mnoho práce snažší přístup ke kapitálu. To rovněž velice jasně zaznělo včera v kombinaci s tím snižováním byrokratických překážek. Musíme věnovat novou a e, intenzivní pozornost rizikovým kapitalistům a rizikovému kapitálu, který může nezaměnitelně přispět. Stimulace podnikatelského ducha, lepší informace o veřejných zakázkách, dokončení vnitřního trhu. Zpráva v podstatě zmíní vše toto. Důležité je nikoli pouze o tom hovořit ve vlastním kruhu, ale informovat i veřejnost, prosazovat tento typ investic do těchto slibných mladých podniků a zdůraznit, že právě zelený růst musí být brát v potaz pro budoucnost Evropy. Doufám, že moje zpráva bude komplexní, kvalitní a že ji komise vezme vážně, aby se mohla lépe chopit zeleného růstu pro MSP. Děkuji kolegovi zpravodaji a nyní stínový V a Paul Rubik za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jiří Busku. Já chci poděkovat panu zpravodajovi Bakerovi. Myslím si, že je velice dobře, že pojednáváme téma hospodářského růstu jako prioritu a zelený růst pro mě znamená, že by na křižovatce mělo svítit zelené světlo, mělo by tedy být možné zaujmout pozici v souvislosti s novými technologiemi mm, zohledňujícími životní prostředí. A toto by mělo umožnit růst eh, pracovních příležitostí především pro mladé lidi. A to je důležité nejenom pro Evropu, ale i mimo Evropu, i v rozvojové politice by nám to skýtalo mnoho nových možností, například ve, na velkém africkém kontinentu, kde vidíme, že je zapotřebí ještě celé řady infrastruktur v oblasti hygieny, ať už je to voda, odpadní vody, nebo v oblasti energetiky, v oblasti zdraví. Celá řada témat. Dnes v mezinárodní, ve výboru pro mezinárodní obchod se hovořilo o konfliktu my odneseme všichni odpovědnost za Evropu, ale i za globální eh, rozvoj. A proto je tato zpráva tak důležitá, kde se jedná o to, jak možno vytvořit atraktivní prostředí pro obnovu reindustrializace Evropy. Často se o tom hovoří. No, Pomyslím jenom na bývalého komisaře Tajányho, který je nyní naším místopředsedou a e, ten žádal o e, poskytování 20% HDP do roku 2020. Mm, a v oblasti klimatických cílů se zdá, že je dosáhneme, ale v oblasti reindustrializace a vytváření pracovních příležitostí to nevypadá tak dobře. Teď máme naopak pokles průmyslové výroby minus 1,8 a to znamená 15,5 v průmyslu v Evropě to bylo dříve a to, je, to bylo zredukováno o těch 1,8. A ty země, které trpí největší nezaměstnaností, to jsou ty země, které neprovazovaly dostatečnou průmyslovou politiku, jako Řecko jenom 15, pardon, 11 Francie 12, 13 Tady je zapotřebí konat. A když se podíváme na vytváření hodnot, musí být nějakým způsobem možné, abychom také sami byli soběstační ve výrobě energie. My ročně nakupujeme o 500 miliard euro více eh, za energie a proto se ptám, proč by nebylo možné, abychom sami vsadili na výrobu vlastní energie v Evropě za příznivějších podmínek. To bych právě chápal pod zeleným růstem eh, nakupujeme za 290 miliard suroviny mm, a mm, to je vlastně dvojnásobně vyšší než to, co předložil Juncker. Je to tedy eh, myslím si, možnost, která by mohla být realizována, kdybychom se eh, nesnažili prosazovat se pouze v oblastech na ochranu životního prostředí, jako je například, eh, nebo přírodní ochrany, jako je Natura 2000, ale abychom se snažili to prosazovat v celé Evropě. V Natura 2000 se nám to podařilo. A teď jde o to, abychom měli také ochranné oblasti pro průmyslové zóny, a kde je ještě možno pracovat. To znamená dlouhodobé strategické plánování plošné musí být k dispozici pro generování odpovídajících nových pracovních příležitostech. Pan předseda už se dívá na, ne, netrpělivě na mikrofon a slyšel jsem, že příští řečník to ještě není. No, takže abych prostě eh, zabránil nějaké přestávce, tak jsem chtěl hovořit, ale všichni stínoví zpravodové jsou zde, nevodí, už jsem, už jsem, už jsem skončil. Děkuji, děkuji mnohokrát. Nyní za SAD pan Kofod, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji. toto je vynikající příležitost hovořit o tom, jak dosáhnout eh, ekonomiky, která šetří zdroje, která eh, neprodukuje mnoho uhlíku, která vytváří pracovní příležitosti, která vytváří růst. Já si myslím, že tady je celá řada dobrých věcí, kterých můžeme dosáhnout a eh, to, čemu říkáme ten eh, zelený přechod, by opravdu mohla být šance do budoucna. Souhlasím se spravodajem se spoustou věcí, které odprezentoval, ale když se podíváte na zprávu komise, tak eh, komise se tam hodně zaměřuje na malé a střední podniky, což je důležité, ale já si myslím, že bychom se měli dívat třeba i na mikropodniky, potom na startupy, na úplně ty nové podniky. Měli bychom tedy vytvořit jakéhosi podnikatelského ducha v Evropě. A Určitě tady existují různé možnosti, takzvaný upcycling, kdy tedy jedna osoba může eh, vytvořit nějaký startup a potom vlastně se to může pomalu rozrůstat do větší společnosti. Je potom průmyslová symbioza. Aktivnější a širší spolupráce mezi společnostmi z různých odvětví, které by mohly využívat například své odpadní materiály či nevyužité materiály. Například u nás eh, v, v mé zemi máme celou řadu dobrých případů, eh, příkladů toho, jak se to dá dělat. Eh, potom řešení takzvané propasti ve vědomostech, to jsou prostě celé řady oblastí, kde je potřeba znalostí, které ostatní potřebují. Tam tedy zase ve zprávě se o tom hovoří, je to určitě téma, které stojí za probrání. A potom také je potřeba mít eh, nějaké eh, koordinátory na místní úrovni, kteří usnadní výměnu zkušeností, informací a znalostí a tak dále. Potom také využití horizontu 2020 evropských strukturálních fondů, jsou tam nové investiční fondy a podobně. Tam jsou prostě možnosti, kterými se určitě musíme zabývat Ehm, potom eh, máme celou řadu oblastí, kterou je, které je možné zase taky eh, obnovit, jako jsou třeba nové střechy, nová okna a podobně, lepší izolace a tak dále. A i pro větší společnosti, i pro společnosti, které už šetří zdroje, z Dánska víme, že země, které nejlépe využívají zdroje, jsou eh, taky eh, společnosti, které potom eh, jsou jaksi nejvýše na tom, v tom řetězci, hodnotovém řetězci, které potom samozřejmě také mají z toho zisk. Takže tímhletím vlastně dokazuji, že můžeme posílit i možnosti zisku daných společností. Já se těším na další informace od zpravodaje. Děkuji. Já také děkuji panu Kofodovi. Nyní další stínový zpravodaj, pan Zolo. Eccomi, grazie. Eh, io vorrei partire proprio dai dati presentati in questo piano di azione verde per le... víc těch informací ze zelené knihy pro malé a středně velké podniky, eh, kde je vyčísleno, jak mnoho podniků malých a středně velkých již podporuje využívání přírodních zdrojů 42 dosahuje reálných výsledků z tohoto snažení. Znamená to tedy, že problém je evidentní. Nástroje, které se mají používat, jsou disponibilní, ale iniciativy na jejich zrealizování ještě nejsou dostatečně účinné. Potřebujeme bychom mm, mít jasnější zacílení na to, aby tyto iniciativy mohly být snadněji uskutečnitelné v praxi. Proto chceme navrhnout zlepšení přístupu k přímým fondům, zainteresovat eh, orgány místní zprávy, eh, které mají řídit nepřímé fondy. A také zlepšit schopnost podnikatelů, aby jim usnadnili přístup k finančním prostředkům. A navíc je podle mne ještě důležité zrealizovat jakýsi monitoring, sledování výsledků, ale na konstantním základě tak, abychom mohli rychle korigovat naše kroky, aby mohli vykazovat co nejlepší výsledky. Jinak můžeme mít sebelepší úmysly, a nepovedou ke konkrétním výsledkům. Je tedy třeba více zdůrazňovat ten stálý monitoring, tak aby jednotlivé programy přinášely své plody. Děkuji, eh, kolega Kade. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji panu Debakerovi, který je optimista, vědec a politik. Děkuji mu za jeho dobrou práci. Hned k samému názvu, tady bych řekl dvě věci. Když hovoříme o malých a středních podnicích, hovoříme v podstatě o 90% podniků, takže to v podstatě platí pro všechny Měli bychom tady použít třeba nějaké přídavné jméno, měli bychom říct něco v tom smyslu, že, to jsou, že, že, že hovoříme o ziskovém zeleném růstu, protože spousta lidí, když se řekne, že jsou eh, zelená politika, tak si myslí, že není zisková. A jak už říkal pan Rubik, potřebujeme konkurenceschopnou ekonomiku v Evropě a toho můžeme dosáhnout tím, když eh, přejdeme na zelené technologie, zelenou ekonomiku. Je to tedy možné. Musíme samozřejmě na tom trvat jak tady v parlamentu, tak také na komisi. Existují oblasti, kde je zřejmé, že z toho může mít zisk každý podnik. Například, když lépe využíváme eh, odpadní materiál, když recyklujeme a když eh, lépe eh, využíváme energie. To znamená, úsporněji využíváme energie. A v případě, že toho dosáhneme, dosáhneme také určitých cílů, které si stanovíme. Je to obrovsky eh, důležité téma, které, je, které dnes zajímá i veřejnost mnohem více než v minulosti. A takže musíme říci ziskovost, růst, Výhodné je to pro malé a střední podniky a tím budeme konkurenceschopní i vůči zbytku světa. Děkuji. Děkuji velké vám. A nyní pan Bütikofer, prosím. I have to apologize, chair. Já se omlouvám, pane předsedo, za to, že jsem přišel pozdě a zase za chvíli možná budu běhnout. odběhnout. Eh, budu tady zde takhle sedět. Eh, slibuji pouze panu zpravodaji, že jej podpořím. Bez mikrofonu, prosím. which were not expected to be at, at uh, this afternoon here would like to leave. Eh, já nevím, rozuměl jsem tomu tedy tak, že byste, že někteří kolegové by chtěli rychle odejít, takže jim musíme dát ještě slovo pro další zprávu. Proto to tady trošku urychlím, omlouvám se za to. Ještě tedy za komisi paní Kristy Ekrod Mansila, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji celému výboru. S radostí jsem si vyslechla to, co jste říkali, i vaši podporu pro zelený akční plán pro malé střední podniky. Já uvítám jakékoliv nové myšlenky, které předložíte, které byste si přáli zapracovat do toho zeleného akčního plánu ze strany komise. Ehm, Evropa je teď na cestě k obnově, takže samozřejmě potřebujeme hledat možnosti růstu, kdekoliv je nalezneme. A právě eh, ekologie je jednou z těchto eh, potenciálních oblastí pro růst. Setkává se zde celá řada odvětví a mm, asi sem přichází také nejvíce inovací myslím si, že právě zde můžeme také dosáhnout velmi dobré eh, spolupráce napříč různými odvětvími. Spravodaj i stínoví spravodaj zmínili další důležitou věc a sice celosvětový trh pro ekologické zboží je velké. Evropa zatím má podíl pouze asi třetinový na tomto trhu a v podstatě eh, je to jenom asi 10% vývozu malých a středních podniků, takže vidíte, že ten potenciál pro růst je obrovský. Eh, hodně jsme hovořili také o tom, že dává smysl eh, fungovat úsporně, eh, využívat co nejlépe zdroje, suroviny, které mají k dispozici. Takže tady opravdu máme situaci, která může být výhodná pro všechny podniky i pro malé střední podniky. Malé střední podniky zatím tedy asi o tom ví nejméně, nejméně tomu věnovali pozornosti, takže je potřeba je podpořit v tom, aby se o tom dozvěděli více o těchto možnostech. V tom akčním plánu jsme identifikovali 34 konkrétních kroků, Některé se opravdu zaměřují právě na tu informační stránku poradenství. Tam je například eh, Centrum excelence pro výzkum. To si myslíme, že pomůže eh, zlepšit eh, malým a středním podnikům jejich výkon v oblasti tedy výzkumu. A jinak se těšíme na tu zprávu a jsme vám k dispozici, co se týče jakýchkoliv dalších informací nebo diskuzí, které byste chtěli vést. Děkuji. Děkuji. Nyní se obracím na stínové zpravodaje, zda by k tomu ještě chtěli něco dodat. Pan Rubik, pan eh, Kofold, pan Rubik, prosím. A samozřejmě pan zpravodaj ještě na závěr, nebojte se, já vám dám možnost pro shrnutí. Prosím. Poté, jsem také ve výboru pro rozpočet a velice bedlivě tam sleduji diskuse, kde se rada soustředí na škrty prostředků, nejenom v tom rámci o 4% roku 2020, nýbrž teď se pokouší také seškrtat naše rozpočty ITRE eh, v různých oblastech a my musíme bojovat o to, aby se financovalo to nejdůležitější. Proto bychom se měli soustředit na to, co můžeme dělat v této oblasti. A proto také žádám výbor o plné o plnou podporu při vyjednávání o rozpočtu, abychom tady nepovolili žádné škrty, ale naopak, abychom ten, problém, abychom ten program zeleného růstu malých a středně velkých podniků podpořili. Děkuji. Děkuji, pan Zolo. Nic, takže pan zpravodaj, prosím, můžete schrnout naši diskusi. Děkuji, pane předsedo. Řekl bych, že eh, všichni vyjádřili dobrou vůli pracovat na této zprávě, všichni v podstatě směřujeme ke stejnému cíli, takže já věřím, že takto budeme i pokračovat. Poslední připomínka. Jak říkal pan Rubik, máme některé nástroje na evropské úrovni. Máme Horizon 2020, máme eh, Kosme a další. Já ve své zprávě ale řeknu, že také potřebujeme využít sílu soukromých investicí. Je tedy potřeba využívat evropské fondy pro podporu eh, toho, aby se do toho zapojili tedy eh, i soukromé, soukromí investoři. Ehm, soukromé iniciativy, eh, podívat se na to, jak eh, dostat nové produkty na trh. Protože ono je krásné hovořit o inovacích, nových, před, nových myšlenkách, novém vývoji a tak dále, ale samozřejmě ve finále je potřeba nezapomínat také na spotřebitele v Evropě. Takže eh, jde opravdu o to, abychom se zaměřili na to, jak překonat byrokracii, jak dostat ty výrobky na trh a eh, už samotná komise navrhla celou řadu dobrých návrhů. Eh, já eh, o tom s nimi budu diskutovat, tak abychom zapracovali ty jejich myšlenky. My také navrhneme nějaké naše návrhy. Mm, budeme hovořit také se soukromými podnikateli, tak abychom potom předložili komisi nějakou opravdu komplexní zprávu. Těším se na budoucí spolupráci, věřím, že to bude dobrá zpráva která bude výhodná potom i pro komisi, pro naši ekonomiku. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Zvážení návrhu zprávy bude 24. února 2015. Eh, Ještě předtím Tak eh, navrhuji tedy um, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů, to je 25. února, to znamená den po našem zasedání, zasedání našeho výboru. Takže 23. a 24. budeme diskutovat o e, návrhu zprávy a potom 25. února e, můžete předkládat pozměňovací návrhy, to je tedy poslední termín protože o měsíc později, ještě před prázdninami, před eh, tady velikonocemi, bychom eh, měli eh, už mít k dispozici nějaký prostor pro zvážení těch pozměňovacích návrhů. Vážení kolegové, nyní přecházíme k dalšímu velmi důležitému tématu, to je číslo 11 na našem pořadu jednání. Zřízení a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolinkami na emise skleníkových plynů a změna směrnice 2003 87 ES. Náš zpravodaj kolega Tajany byl informován o tom, že tedy začneme trošku později než teď. Řekli jsme mu tedy už před půl hodinou a on určitě už je na cestě, takže já si myslím, že každou chvíli dorazí. Každopádně chci říct, že máme k dispozici všechno. Máme návrh zprávy, máme dokonce pozměňovací návrhy, Eh, takže v podstatě také zvážení pozměňovací návrhu. Už jsme o tom ovšem několikrát diskutovali o tomto tématu. Takže je možné, že začneme se stanovisky eh, stínových zpravodajů. Nejprve Peter Eriksen ze Zelených, protože právě tento kolega potřebuje odejít a má málo času protože jsme samozřejmě všichni čekali, že toto téma budeme diskutovat ráno a ne až odpoledne. Děkuji. Ano, opravdu, původně to bylo naplánováno na dopolední část zasedání a já jsem velice vděčný za tu možnost se vyjádřit, než budu muset jít. Poslední otázka, kterou jsme se zabývali, to byl ten zelený růst u MSP. No a tady opravdu výjimečně záleží na tom mít zcela jasné cíle do budoucna v oblasti udržitelnosti a rovněž politické nástroje, které to podpoří. V tomto případě u klimatických změn a u nástrojů, které bychom měli mít, abychom zbrzdili klimatické změny, tak nejdůležitějším nástrojem ze strany EU jsou povolenky. Je systém ETS. Nyní jsem velice rád, že se komise opravdu zaměřila na skutečný problém v této oblasti, totiž, že systém povolenek nefunguje. Nefunguje v souladu s tím původním záměrem, No a je už to nějaký čas, co selhává. Proto je stoprocentně na místě, že komise zareagovala a že se snaží přijít s konceptem té rezervy tržní stability. Bohužel z našeho pohledu je to jenom takové polovičaté. Ten problém už trvá nějaký ten rok. Hovoří se o tom, co máme udělat s těmi povolenkami, které jsme stáhli z trhu, jak nakládat s backloadingem. A otázka zní, zda to, co se zde navrhuje, opravdu bude účinné. Já musím říct, že jsme se sešli s panem zpravodajem a se stínovými zpravodaji a v podstatě mohu konstatovat, že většina se vyjadřila pro změnu k lepšímu. A právě, že náš výbor by to měl vyjádřit potenciálně jménem celé sněmovny. První věc je začít s tím systémem MSR tedy té rezervy, že už by to mohlo být rozjeto v roce 2017 a že tímto momentem bychom rovněž zrušili a vynulovali všechny ty zadržené povolenky, ten backload, který tam ještě je. Jinak zde je řeč i o únicích uhlíků, ale tady rovněž se většina stínových zpravodajů shodla na tom, že je to mimo oblast působnosti tohoto tématu, který se má týhat té rezervy tržní stability a že bychom neměli rozptilovat a vykolejovat diskusy o povolenkách tématem úniku uhlíku. Pak ještě několik málo drobných změn u takových podrobností, se kterými komise přišla. Tady určitě se v rámci našeho výboru můžeme na nich shodnout. A pak to můžeme předat Envy s čistým svědomím, že jsme udělali vše, co je v našich silách, aby tento systém konečně začal už řádně fungovat. Děkuji, říká předseda. Děkuji za toto přispění. A nyní za SAD se obracím na Teresu Griffin. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, děkuji za vaši práci na této důležité složce. I já jsem s potěšením zjistila, že se na zasedání stínových zpravodajů jasně rýsuje široký konsenzus. SAD, ALDE, Zelení a GUE se v podstatě dokážou shodnout, na čem záleží a že MSR by už mělo být rozjeto v roce 2017 a to, co bylo takzvaně backloadováno, už se na trh nemá vrátit a mají tam být vyšší Prahy i e, vyšší e, limity, za nichž se to bude stahovat. Musíme to MSR nastavit tak, aby to fungovalo a zároveň ve zprávě to musí být bráno v úvahu. U té záležitosti, kdy to má být rozjeto, tak navrhujeme rok 2017. tak to směří pozměňující návrhy, k tomu pár komentáří. Nemá smysl čekat, nelze toto odůvodnit. Nástroj povolenek, tak jak jsou současně nastaveny, nefunguje a pokud bychom MSR rozjeli až v roce 2021, tak ty přebytky budou vysoké, budou bezcenné, proto musíme vyslat jasný signál investorům do čistých technologií, kteří chtějí co nejdříve vidět pozitivní tvář toho systému. Ani nejsou argumenty proti dřívějšímu startu. Někdo říká, že se musí mít průmyslová odvětví čas připravit, přeorientovat. Já říkám opak, že průmyslu by prospěl řádný trh se správnou cenou uhlíku, co nejdříve, který eh, bude už fungovat. A jsou mnozí, kteří se na nás i obracejí o to, aby to začalo fungovat co nejdříve. Další věc. Máme rozhodnutí se seznamem sektorů, které jsou exponované vůči Mm, tomu carbon leakage, čili tomu uniku uhlíku. A tady, cituji, stávající opatření budou pokračovat po roce 2020. Tak toto tvrdí zpráva komise, proto tam máme tu záruku, kterou si přejeme. Většina zemí v radě rovněž tlačí na co nejdřívější zprovoznění této rezervy a i komise slíbila, že uspíší rozjezd MSR, pokud to rada stvrdí. A i včera v odpovědi na otázku to pan komisař potvrdil na mou otázku. Je proto klíčové, aby i to datum, co nejdřívější datum, bylo v stanovisku ITRE zmíněno ohledně toho backloadingu, pokud chceme být důslední, tak se musí vynulovat ty backloadované povolenky, které by se jinak eh, v opačném případě dostaly zpátky na trh eh, v roce 2019. Pokud 900 milionů backloadovaných povolenek eh, opravdu vrátilo na trh, tak by to nebylo logické a úplně by to deformovalo trh. Moje rozhodnutí um, je motivováno touhou posílit MSR, udělat z toho funkční nástroj a odstranění 20% simulace ukázala, že e, jakákoliv jak, přebytečná nabídka by se postupně vstřebala. Rovněž 300 milionů by tam mělo být nastaveno e, celkový objem v oběhu a rovněž současná podoba trhu. A konečně E, únik uhlíku. Tam opravdu silně podporuji reálný seznam v této oblasti. Zatím mám určité výhrady. Domnívám se, že toto stanovisko o MSR se týká něčeho jiného. Tady se hovoří o objemu povolenek na trhu a nikoli o těch povolenkách, které se rozdávají zdarma určitým podniku. Za druhé, nemáme žádné důkazy, že by se e, únik uhlíku objevoval v souvislosti s obchodováním s povolenkami a navíc systém je nastavený do roku 2020. Všem prospějí reformy v oblasti ETS a já doufám, že ty úvahy budou brány v úvahu s panem zpravodajem v jeho kompromisní verzi. Děkuji. Děkuji, děkuji vám, paní kolegyně. Pane zpravodaj, milý pane místo předsedo. My jsme si dovolili začít, protože někteří stínoví zpravodaje spěchají a rovněž pan Fedale. bude muset nutně odejít. Chtěl byste tedy se nyní ozvat, nebo ještě? Pan Federle říká ano. Pan Tajány může klidně hovořit, já až tak nespěchám. Výborně, říká pan předseda. Omlouvám se stínovým zpravodajům. Trochu jsme to tady vše přehodili. Ještě máme dva stínové zpravodaje, pan Grobarček a paní Ernst. Oni už nemohli s námi zůstat. Nebylo pro ně možné zde odpoledne zůstat. Možná, když se to bude stávat do budoucna, budeme muset hovořit se stínovými zpravodaji, i když tady nebude zpravodaj. Možná bychom mohli mít koordinátora za tuto politickou skupinu, který by přednesl zbytku výboru příslušné záležitosti, protože z důvodu přehození pořadu jednání nám nyní schází dva stínoví zpravodajové. I když to byl vážný důvod, proč se vše takto přeměnilo. Nyní, pane zpravodaj, máte slovo. Eh, volevo fare un po' il punto della situazione dopo l'incontro che abbiamo no, Chtěl jsem bilancovat situaci po setkání před dvěma týdny. Můj postoj znáte, nemění se. Předevčírem jsme se poprvé sešli se všemi stínovými zpravodaji. Chtěl bych jim všem poděkovat za jejich přítomnost i za jejich příspěvky. Minulý pátek jsme dostali pozměňovací návrhy k mému textu. Je jich přesto a soustředí se na pět zásadních témat. Začátek fungování mechanismu eh, MSR. Někteří chtějí, aby se, to, zač- aby se s tím začalo dřív, jiní to chtějí oddálit. Eh, já bych neměnil návrh komise rok 2021. Některé návrhy se týkají Prahu a pro alokace a tady jsou také rozdíly, někdo, je chce, někdo chce ty Prahy snižovat, někdo zase nadměrně zvyšovat. Já bych byl pro z 12 na 10 Problém eh, backloaded allowances, čili z komise o tom nic neřekla, my bychom eh, chtěli, aby se to zrušilo. Komise řekla, že, mm, od roku dva, že by se tak mohlo stát do roku 2019-2020. Čtvrtá skupina pozměňovacích eh, návrhů týkající se carbon leakage a ochrany našeho průmyslu. Tady, myslím, jsme se shodli a datum revize MSR, jakož i směrnice týkající se ETS, to je propojení se zahání fungování mechanismu, ale domluvíme-li se, že by se to nemělo příliš dlouho protahovat, abychom věděli, zda to funguje či nikoli. Komise eh, by si přála, aby se o tom rozhodlo pod přijetí mechanismus MSR. Já se nechci příliš dlouho věnovat tomuto tématu. Myslím si, že důležité by bylo, aby náš výbor hájil průmyslovou síť v Evropě rád bych dosáhl vyváženého návrhu um, jako doplnění k tomu původnímu návrhu komise. Já jsem optimista a tudíž bych rád přispěl řešením, které by mohla podepsat většina členů našeho výboru. Pan předse, pane předsedo, navrhl jsem tedy jednotlivým stínovým zpravodajům že jim zašlo první kompromisní návrh do pondělí 8.12. a potom se po druhé sejdeme se stínovými zpravodaji ve Štrasburku. Příští týden by se mohli sejít stínoví zpravodajové i s asistenty aby se dopilovával text, pak máme tedy to setkání ve Štrasburku, mm, na které bych velice rád přizval také Iva Beleta, který je zpravodajem za Envy, abychom koordinovaně postupovali protože on je členem obou výborů a s velkým zájmem sleduje, sleduje co si je i tady v našem výboru, takže kdyby s tím souhlasil, velice rád bych ho pozval na naše setkání ve Štrasburku a potom se opět uvidíme v lednu před hlasováním a můžeme k tomuto tématu znovu diskutovat. Děkuji vám. Děkuji za to, že bylo možné posunout program tohoto bodu. Uh, well... Srdečné díky. Je skvělé, že je v našem kruhu kolega Belet a můžeme hovořit i s ním o určitých záležitostech. Nyní se obracím na pana Grobavčika, aby se ujal slova. Děkuji. Ano, samozřejmě. Za sebe bych se rád vyjádřil několika málo slovy, především v tom ohledu, že podporujeme tuto koncepci a rovněž tak, jak to zde uvedl. On to pojal velice rozumně, totiž eh, obecně a přitom my bychom rádi zde přispěli pár připomínkami. Totiž lhůta, kdyby to mělo být spuštěno. To se nám zdá, že je příliš brzy z pohledu na krizi, které jsme se ještě v Evropě nezbavili, na to, jak funguje ekonomika. Přece v současné době je pro nás prioritou chránit průmysl. I to zmínil pan Tajany. A rovněž hrozba snižovat pracovní místo. A já si myslím, že pokud by se to takto nepromyšleným způsobem zahájilo už předčasně, ta alokace, tak by to mohlo uškodit. Druhá věc. Množství povolenek, které budou jakoby odsávány z trhu. Tady si myslím, že ty Prahy by měly být pozměněny a že by vše mělo být nastaveno tak, aby to bylo pro podnikatele opravdu jisté. Nemůžeme mít příliš malý počet těch povolenek na trhu, protože to by mohlo vést k prudkému vzestupu cen a ta reakce pak na to bude nesmírně obtížná, neli nemožná. A to znovu bude rána pro náš průmysl. A na tom nám přece záleží nejvíce. A poslední věc, přeskom. Tady nám připadá, že tři roky jsou příliš dlouhé. Myslím si, že už po prvním roce bychom měli udělat ten přeskum vše vyhodnotit a pak co nejdříve reagovat. Znovu v zájmu minimalizace jakýchkoliv nečekaných efektů a dopadů na trh. Děkuji. Bardzo. Děkuji vám. Pan Fedele. Děkuji. Děkuji panu Tajánimu za zprávu rovněž. Když jsme se podívali na pozměňovací návrhy, tak se, myslím, všem stalo jasné, některé nejsou ještě k dispozici v angličtině, takže jsem se s nimi neseznámil, ale ty, se kterými jsem se seznámil, tak eh, mi vyjasnili, že velká většina této sněmovně si přeje, aby už vše vstoupilo v platnost v roce 2017, čili dříve. A myslím, že i reakce ze strany komise naznačuje, že pokud si to přeje tato sněmovna, tak i komise za souhlasem rady je ochotná to zprovoznit dříve. ALDE, SAD, Zelení, GUE, část EPL a část EKR dokonce se vyjádřila pro dřívější zprovoznění tohoto rezervního fondu. Rovněž je důležité neoklamávat se, nenalhávat si něco, že totiž to zůstane takto do nekonečna. Tady je veliká šance, že ta nízká cena povolenek povede k nesprávnému způsobu investování. A najednou v roce 2021 nám průmysloví kapitáni řeknou, hm, vy jste nám přece tolik let ty povolenky dávali téměř zdarma a nyní nám je najednou zdražíte a chcete po nás, abychom provozovali průmysl jinak. Jak se z toho máme vzpamatovat, to si najednou nemůžeme dovolit. Ty backloadované povolenky, ty by už se na trh dostat neměly. Ano, pokud by pan Tajani chtěl zvážit jinou možnost, tak jsem ochoten uvažovat pragmaticky. Například by mohli být v té rezervě. Nemusíme je hned vynulovat, ale musíme si dát pozor, abychom neměli v té, tu rezervu zahlcenou miliony povolenek, které jsou k ničemu. Tedy možnost zní buď je vynulovat okamžitě, zrušit, anebo je dát do rezervy a pak se nad tím zamyslet dále. Tady si myslím, že nemá cenu vést debatu o těchto těch podrobnostech už nyní. Ale důležité je získat výhodu z této, v této sněmovně a možná na půdě toho výboru bychom měli začít, abychom mohli na komisi vyslat jednotný, jednotné poselství. Jsem rozhodně proti zatahování tématiky uniku uhlíku do této zprávy. Tomu se musíme věnovat zvlášť. Už určité změny nastaly v roce 2003 a ten seznam, kdybychom ho sem měli dávat a pokud by se ta diskuse o úniku uhlíku měla objevit i zde, tak se bude hůře ta zpráva přijímat. A navíc si myslím, že ta záležitost, doufám, není až tak urgentní ve smyslu vlivu na systém té rezervy. Vše musí být vhodné a zároveň musí zajistit trhům jistotu. Ano, Tady bych souhlasil, že revize přeskum musí nastat dříve než později, spíš dříve. A rovněž ostřejší ty Prahy. Když jsem se díval na ty pozměnící návrhy, tak někdo je chtěl rozměčit, jiní jejich si přáli přitvrdit, ale zdá se, že přece jen většina této sněmovny je pro zpřísnění těch Prahů. Já jsem podal pozměnící návrhy, na snížení počtu jak u Prahu spodního, tak u toho stropu. Spíš bych řekl, že vyšší procentní podíl povolenek by měl přejít do rezervy. Máme před sebou ještě obrovskou práci, totiž musíme se zamyslet nad tím, jak to bude správně fungovat. Pokud chceme mít silnou zelenou ekonomiku v Evropě a zároveň udržitelné fungování moderně pojatého průmyslu, tak se musíme zamyslet v této sněmovně, zda chceme za každou cenu udržet průmysl ve stávajícím tvaru, anebo zda chceme podpořit ten nový typ průmyslu. O to nám musí jít. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. To zaznělo jménem Alde. A nyní paní Ernst Zague. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu zpravodajovi. Myslím si, že bylo dobře, že jsme se domluvili na zasedání stínových zpravodů, jaké jsou naše postoje. Také naše frakce eh, má řadu připomínek k tomu. My také nejsme fanoušci ETS. Myslím si, že to je známo. Hlavně se to týká tedy většiny z nás. Ale s tímto návrhem se musíme pragmaticky vypořádat, to jsme udělali. Já jsem sice předložila zásadní návrh, ale jsme realisté a proto chceme přistupovat k záležitostem následujícím způsobem. Za prvé, ty certifikáty za 900 milionů v prvních letech ve třetí fázi vlastně nestačí asi by se mělo hovořit o vyšším čísle. To je bod číslo jedna. Co bychom neradi, nezávisle na tom, zda 900 milionů nebo víc nebo míň, na žádný pád nechceme, aby toto se vracelo na trh. Myslím si, že to už tady řeklo několik předřečníků a měli bychom se na tom domluvit jinak. Domnívám se, by tento systém neměl žádný dopad. Druhý bod, článek 3, Bod 3. Promiňte, omlouvá se řečnice článek 1, odstavec 3. Tady se jedná o rok 2021. My se domníváme, že to je příliš pozdě a domníváme se, že bychom měli nalézt dřívější datum. Může to být roku 2017, to bychom klidně podpořili. A o tom hovoří jiné frakce. Zda ta výše 12 Eh, zveřejněného celkového množství tak trochu spochybňujeme. Myslíme si, že bychom, bychom měli trošku výše. O tom lze vyjednávat. A bod číslo čtyři, to se týká certifikáty již v oběhu, povolenky, povolenek již v oběhu. Místo 400 milionů bychom si přáli vyšší číslo, radši 500 nebo dokonce 600 milionů by to mohlo být. Myslíme si, i o tom lze diskutovat. A bychom um, nalezli společný návrh, společný kompromis. Co se týče carbon leakage, tady jsme se nedostali dál, tady bychom se radši drželi mimo a podporujeme celou řadu těch, kteří se již k tomu vyjádřili stejným způsobem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já bych si dovolil otázku na paní Griffin. Chtěla byste ještě něco dodat za přítomnosti zpravodaje? Jenom krátce případně. Děkuji, pane předsedo. Milý pane zpravodaj, o čem jsme zde hovořili, když se tady ještě nebyl. Jak už řekl kolega, máme tady opravdu širo, široce střiženou dohodu mezi těmi frakcemi, které zde byly zdůrazněny. Totiž uh, Eh, začátek fungování nikoli 2021, ale 2017, vyšší Prahy a vyšší míra odstraňování povolenek z trhu, eh, vynulování, zrušení povolenek, které byly staženy. Chceme, abyste to bral v úvahu. Navrhujeme tedy rok 2017, protože není žádný důvod vyčkávat. Pokud máme nějaký nefunkční nástroj, tak by měl být napraven a zprovozněn zprovozněna obdoba co nejdříve. Eh, pan Kaněte na půdě tohoto výboru sám přiznal, že pokud si to parlament bude přát, pokud to odsouhlasí rada. Včera to na půdě našeho výboru potvrdit, proto si myslíme, že je to klíčová věc a že právě v stanovisku ITRE by už to mělo být i zapsáno a že rovněž zrušení těch bakloudovaných povolenek by mělo být zde zakotveno. A u úniku uhlíku silně podporujeme seznam eh, který bude pojednávat o úniku uhlíku, ale nesouvisí to tady s touto zprávou, protože ta nesouvisí vůbec s těmi povolenkami, které se rozdávají v tomto odvětví zdarma, pouze s těmi, které jsou obchodovatelné. A nyní klíčový zpravodaj Ivo Belet, bývalý řádný člen výboru ITRE před mnohými lety a ten nás nyní seznámí se svou zprávou na té nám záleží. Jak už řekl pan Tajany, my vám odešleme naše klíčové pozměnící návrhy, ale nyní prosím pohovořte o vaší zprávě. Děkuji, pane předsedal. To bylo vlastně před několika měsíci, co jsem přestal být členem tohoto výboru. Čas letí, ale stále ještě zde vidím mnoho známých tváří a jsem rád, že jsem zde zpátky. Jsem rovněž vděčný za to, že zde mohu promluvit. S velikým zájmem jsem se seznámil s tou více než stovkou pozměňovacích návrhů, které Antonio obdržel ke své zprávě. Já to shrnu. Mnohé už zde zaznělo. V podstatě zde u této reformy máme mnohé, co si mnoho aktérů přejí, zejména z pohledu stability. Většina frakcí a většina poslanců se je schopna shodnout. Kromě pozměňovacího návrhu 1, který má trošku rozporné, když například eh, se žádá komise, aby celý návrh stáhla, ale to je, myslím, minoritní návrh. Většina je pro a včetně i pro myšlenku, že eh, když má cena, eh, je nyní cena 7 eur, tak už by neměla být eh, nižší. Původně se počítalo přece ze 30. Čili spíš nyní jde o ty modality. Těšíme se na kompromisní návrh pana Tajanyho, který v nejbližších týdnech obdržíme a jeden z nejdůležitějších prvků je v skutku otázka 900 milionů backloadovaných povolenek, která pokud nerozhodneme jinak, vstoupí zpátky na trh v roce 2019-2020. A tady, myslím, se všichni mohou shodnout v tom, že by to nebylo moudré je nechat eh, začít eh, působit na trhu znovu, ovlivňovat trh. Stejným zlem by bylo umístit je zpátky do rezervy. I to by spíše páchalo škody, takže nevím. Méně drastické je ponechat v rezervě, nevím, zda zrušit je příliš eh, eh radikální. Pak ještě máme ten koncept late kill, čili takového zrušení těch povolenek eh, po určitém spoždění, ale podívám se na to, zamyslím se i nad tím. Další záležitost Prahy tedy jak strop, tak i minimum. 833 milionů a 400 milionů. Jak Envy, tak váš výbor má kolegy, kteří se to snaží předělat oběmi směry. Ať to zpřísnit, nebo to udělat flexibilnější. Já nakonec jsem se rozhodl podpořit ten, tu zlatou střední cestu komise, ale ve spojení s tím, že to vše rozjedeme rychleji a že rovněž i ten přeskum bude už eh, po roce, no to nevím. Rok, jak říká pan Grobarček, to je možná až příliš brzy. Eh, nevím, zda budeme schopni vše vyhodnotit už po roce, ale rozhodně možná trochu dřív než tři roky, což navrhuje komise. Otázka úniku uhlíku. Paní Griffin, ano, já chápu, že toto není to správné místo, abychom se o tom bavili, abychom o tom rozhodovali, abychom to regulovali. V tom já souhlasím, co se týče toho neregulovat to na tomto místě, ale trochu se můj názor liší v tom, zda by nestálo za to přece jen vyslat ten signál z této zněmovny, z výboru ITRE a ENVY směrem radě, ke komisi, že sdílíme obavy ministerstev, které jsou náročné na energii, že dokonce i před rokem 2020 čelíme obrovskému riziku toho mm, úniku uhlíku. E, protože asi potřebujeme mít nějaký nový návrh, e, že možná není možné čekat e, tak dlouho až rok, dva, že možná už půl roku. Čili tady jenom signalizovat, že se jedná o záležitost, o které se musí e, jednat a s níž se musí něco dělat a pak to regulovat jinde. To by asi, pane předsedo, bylo z mé strany to nejdůležitější. Děkuji, říká předseda. Těšíme se na další spolupráci a kolega Polorubik. Eh, Děkuji vám. Pane předsedo, domnívám se, že to, co průmysl potřebuje, je také spolehlivá legislativa. Myslím si, že není dobré, když každý rok se mění eh, regule a i když jsme si nakladli cíle pro 2020, tak se pořád s nimi hýbe. Průmysl musí rozhodovat o investicích a průmyslové projekty mají životnost 20 až 50 let a když se tady stále mění stanovování cílů, pak to je pro průmysl nesmírně těžké investovat v této oblasti. Na jedné straně máme velkou nezaměstnanost a chceme usilovat o to nejvíce udržitelný průmysl ve světě, v Evropě, ale legislativa je tady tak dynamická a účinná, že v praxi je to těžko srozumitelné, jak se s těmi věcmi má do budoucna nakládat. Samozřejmě víme, a ví to i finanční ekonomika, jak důležité je tady zohlednit votalitu v této oblasti. A Máme tady dvojí zatížení náklady. Za prvé, co se týče energie a za druhé, když se energie pak používá ve výrobních podnicích. Mně se jedná tady právě o to dvojí zátěž, kde je třeba zvážit, jak bychom mohli pokračovat v leakage, to by mělo být spíš rozšířeno, aby odpadla ta dvojí zátěž této oblasti. V podstatě jde o to, abychom měli stabilní legislativu. Já nemám nic proti tomu, abychom v roce 2020 znovu o tom zahájili diskusi, abychom stanovovali cíle do roku 2030, ale měli bychom co nejrychleji dokončit studie dopadu a také test na našich malých a středně velkých podnicích. Co to znamená Podařilo se nám skutečně s těmito návrhy vytvářet nové, dobře placené pracovní příležitosti, anebo spíš ničíme pracovní příležitosti. A dokud nebude zabezpečeno, že tady, mohou vznik, že tady vznikají nová pracovní místa, no tak se musíme zvážit, jak postupovat, abychom tedy e, implementovali tyto věci trvale, udržitelně. Děkuji. Děkuji, pan Kelly. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Tady si myslím, že asi se nám podaří dosáhnout uspokojivého kompromisu, zejména po té, co jsme si eh, poslechli pana Tajányho a mladého Iva Beleta u všech těch zásadních věcí. Já jsem se podepsal po celou řadu pozměňovacích návrhů, zejména 24, 48 a 73, ještě to na seznamu není, ale doufám, že to tam bude připsáno, zejména ve vztahu k 73. Uspíšení datum vstupu platnost na rok 2017. To opravdu dává stoprocentní smysl. Rovněž ten přeskum, tam rovněž musí být zkráceno to období a musí to nastat před rokem 2022. To je z mé strany vše. Děkuji, říká pan předseda a nyní Gunnar Helkmark. Děkuji, pane předsedo. Já, mě teď takhle napadla jedna věc, když tady poslouchám tu diskusi. Nám tady přece nejde o to, abychom vytvořili dokonalý systém, který by byl úplně oddělen od reality, v níž žijeme. Tady nejde jenom o to, abychom eh, jaksi poslali pár politiků, poslanců, byrokratů na nějaké téma a řekli jim optimalizujte to. Tady to je přece součást eh, větší eh, strategie na ochranu klimatu. Nám tedy jde o to, abychom dosáhli systému, který umožňuje vývoj technologicky vyvinutého eh, evropského průmyslu. Eh, zároveň samozřejmě chceme dosáhnout toho, že snížíme eh, emise oxidu uhličitého. A ty cíle, které se tady klademe, potom jsou propojeny i s jinými oblastmi, jako je například zdanění a podobně. Takže tenhle ten nástroj, o němž tady hovoříme, není jediným nástrojem. Tohle je prostě pouze nástroj, který nám má umožnit, usnadnit dosažení cílu. Já mám někdy takový pocit, že e, někdo to chce použít jako nějakou dotaci pro průmysl, někdo jiný to chce použít jako e, takový trest pro průmysl. Ale tomu tak není nám tady jde opravdu o vytvoření stabilního rámce na základě tržních řešení, která nám tady pomůžou snížit emise. Takže musíme být pragmatičtí. Nejde nám tady o to, abychom dosáhli jakéhosi optimálního systému, jako když jsme si hráli z vláčky nebo z domečky pro panenky, když jsme byli malí. Tohle to je vážné téma. A platí to nejenom pro diskuzi tady mezi námi, ale i pro diskuzi třeba ve Švédsku. Nezapomínejme tedy na to, že eh, tenhle nástroj je pouze součást celkového rámce pro snížení emisí CO2. Děkuji. Kolega Tamburáno, prosím. Io volevo fare delle considerazioni. Io vengo da un'attività professionale medica. Pocházím lékařské oblasti. Lékař si někdy zvolí terapii, která se mu zdá být co nejúčinnější, ale když vidí, že nefunguje, eh, musí změnit terapii. Systém ETS zdá se není tím nejlepším lékem. Zdá se, že jsme vybrali lék jako řešení na problémy emisí, který se projevil v globalizovaném světě, který se změnil, není tedy to nejvhodnější řešení. A jsme si zajedno v tom, že je nutno odsunout směrem dopředu systém MSR. My nechceme nadbytečné kvóty, ale domníváme se, že by bylo vhodné hlouběji se zamyslet nad tím, že systém vycházející z trhu, který tedy nefunguje, eh, se musí neustále korigovat backloadingem a teď mechanismem rezerv, kde hrozí delokalizace. Nezdá se mi, že by to globálně nějakým způsobem snížilo emise. Ani to neumožní prosperitu evropského průmyslu a aby tady byl promysl s menším znečištěním. A když se tedy nové skupiny budou zamýšlet na systémy, kteří by mohly, které by mohly vycházet z uhlíkové daně a ze stabilních termodynamických principů CO2, které zakoupovaly do produktu. Děkuji. Děkuji. Nyní za Evropskou komisi ředitel eh, generálního ředitelství pro klima, ředitelka Marie Veronika Topšak-Petelsky, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve <clears throat> děkuji všem poslancům za dnešní velmi konstruktivní diskusi. Je opravdu důležité, abychom co nejrychleji přijali tento důležitý návrh tak, abychom vyslali správný signál na trh. Já bych se ráda zaměřila na pár <clears throat> věcí, které dnešní diskusi padaly, zaznívaly nejčastěji. Například ta otázka eh, toho carbon leakage, to byl takový prvek, eh, o, kterým, o kterém mluvil snad každý z poslanců. Já bych chtěla říci, že odvětví, kterým hrozí takový to řekněme, únik uhlíku, jsou zatím chráněny, eh, chráněna tím, těmi povolenkami zdarma důležité také je, že ta eh, míra ochrany je právně zaručována až do konce tohoto desetiletí což je také důležité pro kontext této diskuse. Také pro období po roce 2020 je, je stále tedy možné získat ty povolenky zdarma v rámci eh, toho rámce 2030. My na komisi i nadále eh, uděláme všechno proto, aby se to dostalo do legislativy. Takže eh, ty, takováto legislativa, která se bude věnovat těm povolenkám zdarma a dalším eh, ochranným mechanismům. To se na, na tom budeme pracovat velmi rychle. Budeme také velmi rychle pracovat na hodnocení dopadu. Vím, že tato sněmovna přikládá velký význam Eh, vysoce kvalitním hodnocením dopadu. Jak už jsme řekli, velmi rychle po přijetí MSR předložíme návrh o eh, přeskumu ETS. Takže tolik tedy ke konkurenceschopnosti a úniku uhlíku, k parametrům. Eh, řada řečníků hovořila o této věci. Řekla bych následující věc. Různí odborníci k tomu poskytli různé odpovědi. To také zaznělo i v dnešní diskusi. A to se tedy týká toho, jaký je práh pro eh, vstup eh, nebo u uvolnění té rezervy. Někdo říká, že to je nižší, než máme teď v tom návrhu, nebo by to mělo být zase vyšší, ale existuje schoda o tom, že eh, ta, ten navrhovaný rozsah je smysluplný, dává to smysl. Eh, měli jsme také eh, expertní workshop v parlamentu, komise také zorganizovala další expertní workshop v červnu a tam se hovořilo tedy o výsledcích to, co naleznete v návrhu komise, bylo opravdu e, formulováno velmi opatrně, co se tedy týče eh, přesunu do rezervy. Zatím jsou tam tedy poměrně malá množství, což naleznete v tom návrhu, ale také po eh, poměrně dlouhé období. To je tedy asi do té doby, než dosáhneme toho Prahu 8, 830 milionů. Potom máme také doložku o přeskumu, o tom se dnes také hovořilo. Ta stávající, ten stávající návrh navrhuje přeskum po pěti letech od vstupu v platnost. My si myslíme, že to je dobrý časový rámec pro to, abychom se podívali, zda, se, zda ten systém dobře funguje v reálném světě. E, něco se samozřejmě také po cestě přiučíme a potom můžeme ty parametry přizpůsobit. To byl tedy náš přístup, kdy jsme tedy nejprve eh, nakalibrovali ty parametry a potom spolu s tím po nějaké době zavádíme tento přeskum. Pro přizpůsobení parametrů, pokud je to nutné. Zase co se tedy týče těch backloadovaných povolenek do systému MSR, my už jsme náš e, přístup několikrát vysvětlili i zde v této sněmovně, i vlastně hned na začátku celé diskuse. Náš komisař se o tom vyjádřil také velmi jasně. V tom smyslu, že pokud dojde k dohodě mezi Evropským parlamentem a radou e, pro zavedení toho e, rychlého včasného startu a pro backloadované povolenky hned, eh, komise v tomu návrhu nebude stát v cestě. A když jsem se tak vyslechla dnešní diskuzi, mm, ukázalo se, že mm, se očekávají z toho určité výhody, že to tedy bude mít výhody. Ale někteří také zmínili v diskusi, že se předpokládá i stabilnější cenové prostředí. A to potom poskytne jakési pobídky pro rychlejší investování do technologií, které eh, tedy mají nízké, eh, nízkou eh, produkci uhlíku. Ještě jednou bych zdůraznila význam rychlého přijetí tohoto návrhu. To je zatím ode mě všechno, pane předsedo, děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan zpravodaj eh, Antonio Tajani, prosím. Ho detto, presenterò lunedì delle proposte di compromesso, perché ho ascoltato molto. Eh, já také předložím kompromisní pozměňovací návrhy, mám celou řadu eh, bodů, se kterými souhlasím, pak jsou ale věci, se kterými nesouhlasím. Kolega Ivo Belet předložil pozměňovací návrhy. Určitě tedy se spravodajem z Envy budeme zpracovat, práce spolupracovat a dosáhneme určitě nějaké dohody. Takže tyhle ty pozměňovací návrhy z výboru Envy už máme. A teď je tedy eh, důležité říci, že musíme chránit Eh, průmysl Evropské unie, protože ono je jednoduché posměnit nějaká čísla, něco posunout eh, dále do budoucna, něco zase eh, udělat rychleji. Ale přežití některých společností může záviset na přijetí tohoto návrhu. To může mít prostě vliv na pracovní místa pro tisíce a tisíce lidí. Musíme tedy zabránit situaci, kdy se snažíme dosáhnout nějakého ideálu, ale nedosáhneme něčeho, co by bylo aspoň dobré. protože někdy třeba navrhujeme něco v dobré víře, ale potom eh, to nepřispěje eh, pracovním příležitostem a podobně. Každopádně já budu eh, spolupracovat se stínovými zpravodajemi, budu pracovat se všemi těmi pozměňovacími návrhy a udělám všechno pro to, abychom nalezli nějakou vzájemnou dohodu, která určitě nezmění samotnou podstatu mého návrhu. Ten návrh samozřejmě zlepšen být může, to je pravda. Například co se týče té otázky toho pětiletého období pro přeskum, tam nesouhlasím s komisí, abych udělal to období kratší. Uh, já si tedy myslím, že musíme zajistit, že to, co děláme, má smysl jak při snižování emisí, tak při podpoře produktivity našich společností. A musíme zabránit tomu, aby naše společnosti se stěhovaly do jiných částí světa, protože to je to obrovské riziko, které před sebou vidíme je prostě jasné, že pokud e, nastavíme cíle tak, že nebudou moc naplnit, tak prostě půjdou někam jinam, kde ta pravidla tak nastavená nejsou. A to, bude, to sebou přinese ztráty nejenom pracovních míst, ale vůbec to podkope celý evropský průmysl a samotnou environmentální politiku, protože kam půjdou tyhle ty podniky? Do Číny například. A Tam samozřejmě cíle environmentální ochrany jsou mnohem méně ambiciozní. Jsou eh, vůbec méně ambiciozní i než eh, jenom velmi laxní cíle, které bychom si mohli stavit tady. Takže na to nesmíme zapomínat. Musíme prostě přijmout nějaký vyvážený přístup a na tomto výboru musíme zaujmout jasné stanovisko. neříkám, že můj text už je úplně definitivní, ale určitě tedy nějak orientační je. Takhle by měla vypadat eh, na, ta cesta, kterou se ubíráme na tomto výboru. A ten finální text, který bude přijat eh, na výboru Envy, bude muset vzít v potaz nejenom dopad na životní prostředí, ale také na průmysl. Takže my tady na ITRE musíme zajistit, že tam zapracujeme všechny požadavky eh, eh, eh, průmyslové politiky. Takže tyhle ty zájmy industriální politiky prostě musíme předat výboru Envy, aby to zapracoval do té zprávy. Jde nám tedy vlastně jaksi o sladění, pragmatické sladění těch environmentálních otázek i s průmyslem. Ještě jednou děkuji, prostuduji si všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy a já si myslím, že fakt, že jich je tolik, ukazuje, že eh, členové tohoto výboru vyjádřili opravdu velký zájem o toto téma které je důležité. Já se tedy pokusím předložit kompromisní návrhy a doufám, že samozřejmě budeme mít ještě příležitost se o tom hovořit, eh, se, se o tom eh, pobavit znovu, zase i s panem Beletem a já si myslím, že během té rozpravy, která nás ještě čeká, eh, snad budeme moci přispět k té finální verzi toho textu. Děkuji. Já věřím, že kolegové z výboru Envy budou naše návrhy brát vážně a přijmeme návrh eh, toho stanoviska 22. ledna 2015. Hlasování v Envy předpokládáme 24. ledna. Ještě jednou vám všem děkuji, děkuji zpravodajům, stínovým zpravodajům, všem kolegům za tuto velmi důležitou diskusi. A teď přejdeme k poslednímu bodu na našem programu. A to je bod 12. Teď jsme měli bod 11, teď je bod 12, takže to je v pořádku, i když nejdřív jsme měli bod 13. Je to tedy plánování Mezinárodní energetické charty na rok 2015, vystoupení generálního tajemníka energetické charty doktora Urbana Rusnáka. Já zde mezi námi vítám doktora Rusnáka, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Velmi nás zajímá situace té přípravy energetické charty, situace na e, celosvětové úrovni. Politická krize na Ukrajině ukázala, jak důležitá je bezpečnost energetických dodávek. Máme také k dispozici sdělení komise o evropské e, strategii pro energetickou bezpečnost. Tu komise vydala v květnu. Potom máme také eh, dohodu Rady o eh, klimatické a energetické politice do roku 2030 která říká, že bychom měli zahrnout energetickou efektivitu, obnovitelné zdroje energie a energetickou bezpečnost v našem balíčku. To se tedy všechno pojí eh, evropské klimatické a energetické politiky do roku 2030. Ještě bych rád řekl, jako poslední bod, na eh, vlastně v mém úvodním projevu. Ehm, ITRE pracuje na zprávě z vlastní iniciativy zpravodaje Saudargase. Eh, týká se to Evropské energetické bezpečnostní strategie. Eh, měli jsme také slyšení o energetické bezpečnosti strategii EU za podmínek eh, vnitřního energetického trhu. Včera jsme také měli výměnu eh, názoru o tomto, o, o tomto návrhu zprávy z vlastní iniciativy. Pan Rusnák. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, je mě ctí se obrátit na váš výbor dnes v této budově. Důvod, proč jsem dnes zde, je zvýšit povědomí o energetické chartě, o celém postupu jejího vzniku, historie a modernizaci. Nedávno od nedávné doby se i na půdě EU probírá, jak lépe utvořit tu energetickou unii, kterou si všichni přejeme. A já bych rád upozornil na to, že postup vzniku energetické charty i energetická unie jsou obě zakořeněny v tomtéž návrhu energetické komunity, se kterým přišel už pan premiér Rud Rubelsweg v roce 1990. Tedy oba návrhy vycházejí ze stejného konceptu a z toho pohledu je zajímavé i důležité, abychom se lépe poučili o vývoji konceptu energetické charty a o tom, jak ta deklarace vypadá z dnešního pohledu. Na začátek, než se pustím do modernizace, bych rád zdůraznil dvě zásadní záležitosti. odkalujeme li na energetickou chartu, většinou máme na mysli dvě věci. Za prvé, politická deklarace z roku 1991 k energetické chartě, kterou přijali, přijala dvanáctka, tedy Evropská unie v tehdejším tvaru a některé eurazijské strany, rovněž USA a Kanada. To byl takový deal s bývalým východem a západem jich byl z toho vyňat. Potom v roce 1994 došlo k úmluvě, to byla právně závazná mnohostranná úmluva o obchodu a investicích podepsaná v Lisabonu a každý unijní členský stát je smluvní stranou této úmluvy a i EU jako celek jí je. V roce 1991, když byla charta přijata, tak vše začalo. 94, to byla ta druhá etapa, kterou jsem právě zmínil, kdy byla podepsána umluva. Třetí etapa, to byla do roku 98 a tam ji podepsalo a ratifikovalo 52 států, tři další Jordán, Pakistán a Černá hora to právě se snaží prosadit pět původních signatářů Ruská federace, Bělorusko, Island, Norsko a Austrálie nikdy zatím dosud umluvu neratifikovalo. E, postup je upraven konferencí, tam máme organizační hlavou, která to vše řídí. E, zabývá se rovněž přeskumem, snaží se ulehčit provádění a hlídá závaznou povahu. Signatáři ECT, e, čili této úmluvy, i některé dále, další státy i mezinárodní organizace jsou přizvány, aby mohli se stát pozorovateli. E, za čím stojí ta úmluva o energetické chartě? Má přes 50 členů, jak už jsem se zmínil, a jsou tam tři vzájemně se doplňující principy. Vlastní zdroje a jejich zajištění, nediskriminační sdílení investic. To je velice důležité a rovněž tam platí zásady Světové obchodní organizace. Jak víte, ve VTO energetická dohoda neexistuje a proto energetická charta ji má doplnit v tomto smyslu. Pak máme rovněž mechanismus řešení sporu investora se státem, státu se státem i um, řešení problematiky transitní energetická účinnost, ta je popsána v protokolu, i environmentální aspekty hospodaření s energií. S čím jsme zatím přišli? To jsou důležité ty měkké nástroje, jak pro investory, tak pro smluvní strany. Jsou modelové smlouvy například k přeshraniční infrastruktuře a rovněž modelová koncepce mechanismu včasného varování, tedy rychlé reakce v případě toho, že se zdá, že by mohlo něco ohrozit energetickou bezpečnost, zejména z pohledu tranzitu energetických toků. Když vše začalo v roce 2012 ve Varšavě, tam k tam byla, eh, bylo zasedání kde jsme začali pracovat na obnovení všeho, rovněž nová deklarace by měla vzniknout od té v roku 1991. V roce 2013 jsme se snažili interně prodiskutovat, co si žádá nová podoba charty a letošní rok tam jsme měli zasedání v Bruselu, kde jsme pozvali jak staré členy, tak i nové, abychom zkusili aktualizovat eh, podobu charty. Eh, čeho jsme svědky v kontextu rozšíření Unie a globalizace? Například eh, máme nové azijské členy, snažíme se přilákat i Jižní Asii ke spolupráci. Zejména jsme svědky zájmu ze strany Číny, posílení vztahu s Čínou i účasti potenciální Číny a tam už jsme dosáhli určitých pokroků. Severní Afrika a Střední východ, to jsou vlastně jižní sousedé EU. Tam spolupracujeme s příslušnými zeměmi, abychom je přiblížili této problematice energetické charty. V nedávné minulosti jsme svědky rostoucího zájmu ze strany některých latinskoamerických zemí, zejména ty, které se snaží prosazovat ve svých politikách eh, volný trh. Pacifické ostrovy Mexiko, Kolumbie, Chile a Peru. V Africe jsme svědky rostoucího růstu ze strany zemí na jih od Sahary, Mauritánie, některé země už konkrétně projevily zájem Niger, Nigérie, eh, Mozambik. To jsou buď etablovaní výrobci energie, nebo jsou na Prahu energetické revoluce. A nyní krátké uvedení do principu energetické charty. Tady, pane předsedo, bych rád zmínil důvod. E, celá energetická charta má za úkol posílit energetickou bezpečnost, zjednodušit vyjednávání a ujasnit vzájemné vztahy. Nyní už diverzikujeme původní přístup, ubíráme se více na jich zeměpisně, ale principy zůstávají stejné. Čili zlepšit energetickou bezpečnost touto chartou můžeme tak, že vytvoříme příznivé klima pro investory, umožníme investice do nových technologií a Vládám a investorům se snažíme umožnit dosáhnout správné rovnováhy eh, z pohledu jak dlouhodobého, tak krátkodobého zajištění dodávek. Energetické trhy a zlepšení účinnosti, i to je důležitý prvek a přeshraniční spolupráce je klíčová k úspěchu. Neexistuje žádné řešení pro žádnou jednotlivou zemi na světě, které by nespolehalo na spolupráci neexistuje žádná země na tomto světě, která by byla schopna sama o sobě vyřešit veškeré své energetické nároky. Energetická účinnost, to je důležitý element, zejména z důvodu rostoucích nákladů na energie, změn klimatu, to jsou vše výzvy z pohledu energetické bezpečnosti zlepšení efektivity využití energie je ideálním způsobem, jak si s tím poradit, alespoň vstupně. E, zdraví, ochrana e, pracovních podmínek, e, i to s tím souvisí v duchu právě těch diskusí, které jsem zde vyslechl. A důležité z pohledu celé umluvy je i to, že tam máme mechanismus řešení sporů na začátku šlo hlavně o arbitráže státu proti státu, ale máme i e, smírčí řešení sporů, máme například i smíry týkající se sporů k transitním plynovodům či ropovodům a ty rovněž v rámci naší umluvy máme nastaveny. Jaké jsou požadavky z pohledu budoucnosti? Kam chceme jít dále? Další zasedání bude v Nizozemsku a chceme pokročit k takzvané deklaraci. To bychom měli přijmout v Hágu v příštím roce. Viděli jste návrh, to je výsledek vyjednávání smluvních stran. Stran ten byl rozeslán, děkuji, že ho máte všichni před sebou doufáme v silnou politickou podporu jak ze strany členských států, tak EU. Je to zásadní věc, aby k tomu došlo, protože zásadní důvod, proč se snažíme o to, aby principy související s energetickou chartou začaly platit globálně, je, že to máme poslední šanci k tomu, aby nové vznikající trhy rovněž akceptovaly evropské principy, principy, které pramení z našich zásad týkající se energetické politiky. Pokud se nám nepodaří dosáhnout dostačující podpory k tomu, abychom dokázali globálně spolupracovat na základě této energetické charty, která nabízí určitou právní páteř pro vše, co se děje, tak budou členské státy nuceny se přizpůsobit novými pravidly, které vznikají kolem různých úzlů, kde se energie generuje a to může být celá nepředvídatelné. Tolik z mé strany, pane předsedo, nyní rád odpovím na otázky. Děkuji, pane doktore, za tuto prezentaci. Kolegové? Máte? Nějaké připomínky, pan kolega Rubik. Já bych chtěl velice srdečně poděkovat, protože energetická charta hraje velice významnou roli a bude ještě se hrávat v budoucnu. A proto se domnívám, že bychom my v Evropském parlamentu měli projevit veliký zájem na sledování vývoje a na tom vidět, kde by bylo možné ještě mm, udělat nějaké zlepšení, abychom viděli nebo postavili energii do středobodu politického nazírání a proto eh, bychom se měli snažit o to řešit konflikty již v období vzniku a mm, skutečně velmi kooperovat. Máte nějaké představu, jak například SVČ eh, tady je schopen doplnit ten zahraničně politický pohled, nebo máte nějaká jiná přání? Kolik Kelly? Kolega Kalne, prosím. Eh, thank you very much. Děkuji energetická bezpečnost a energetické ceny budou mít obrovský význam pro Evropu v následujících několika letech, zejména pokud chceme reindustrializovat Evropu a stát se hráčem na světovém eh, trhu. Co se týče eh, ruské agrese na našich východních hranicích, tak eh, tam se klade otázka pro energetickou chartu. Co můžeme udělat s mm, problémy, které budou velmi vážné, zejména co se týče tedy bezpečnost dodávek a samozřejmě také ceny dodávek. Děkuji. Děkuji. Vážený eh, pane generální tajemníku, já se také dovolím položit vám dvě otázky. Jednak se tedy týče eh, schody se všemi našimi eh, nařízeními v oblasti eh, trhu s energetikou, energetickým balíčkem, s smlouvou energetické chartě. Já věřím, že tam budou všechny tyhle ty věci ve stoprocentní schodě, ale já bych to chtěl slyšet od vás, jako od odborníka. A za druhé, možnost podpořit eh, země energetické komunity, to znamená země o osm zemí blízkých eh, Evropské unii, jako je například Moldavsko eh, a země na Balkáně a další. Jak oni musíme pomoci i jim vypořádat se tedy se Eh, otázkou energetických dodávek, protože i oni závisí na vnějších dodávkách. My bychom jim rádi pomohli. Jak, jak bychom mohli pomoci těmto zemím? Jak vnímáte tento problém? Děkuji. Pokud nejsou další otázky, tak eh, odpovím na to, co tady zaznělo. My máme pracovní vztah s komisí i s Evropskou službou pro vnější záležitosti. My v tuto chvíli procházíme procesem rozšíření energetické charty. Tato charta má zatím velmi omezené lidské zdroje. Jako sekretariát máme pouze 30 stálých spolupracovníků a doufáme tedy v to, a diskutujeme také o tom s institucemi, že budeme eh, mít eh, podporu evropské diplomacie a že tedy pozvánka eh, na přidružení se k Evropské genetické chartě se tedy dostane i do evropských diplomatických kanálů. To je obrovsky důležité, zejména co se ve vztahu vůči členům G20 a další. Tam bychom opravdu mohli dostáhnout velkého dopadu díky eh, služ- externí službě. Um, co se týče vztahů s Ruskou federací a eh, vůbec eh, se zeměmi na východ od evropských hranic, bych jasně řekl, že ruská federace uplatňovala smlouvu provizionálně eh, do roku 2009. V té době přestala uplatňovat eh, provizorní ustanovení té smlouvy. Mm, to mělo celou řadu důvodů a asi nejdůležitější důvody byly, <clears throat> že mezi lety 2003-2004 eh, ruská vláda rozhodla o <clears throat> e, přerozdění zdrojů společnosti e, JUKOS, které potom byly vnímány jako porušení ustanovení této smlouvy. Došlo k arbitráži, která po více než deseti letech e, skončila v toto léto a Ruská federace byla odsouzena k vyplacení kompenzací ve výše 50 miliard amerických dolarů těm tedy investorům eh, do Jukosu. To byla asi největší, největší očkodnění, eh, které eh, kdy zaznělo u soudu. Zatím <clears throat> ještě toto rozhodnutí nenabilo platnost, ale je dost možné, že to ovlivní i evropskou energetickou bezpečnost v budoucnosti, protože co se týče vymáhání eh, tohoto, této kompenzace, inspekt, eh, investoři si mohou zažádat o zmrazení eh, kapitálu či aktiv ruských státních podniků. <clears throat> Takže nás čeká možná určité období nestability. Co se týče vztahů a bezpečnosti tranzitu přes Ukrajinu, což je tedy vlastně hlavní eh, transitní cesta pro eh, plynovody. Zde je problém, že už jak v roce 2006 a 2020 energetická charta je vlastně takový nástroj, který je k dispozici. A Jde tedy o splovní strany vlády, které mají používat tento nástrument. A v roce 2014 třeba tento nástroj energetické charty nebyl přímo využíván. Vlády se tedy snažily dosáhnout nějakých politických dohod namísto toho, aby využívali těch existujících právních nástrojů, které mají zakotveny v této chartě. My eh, ovšem věříme, tomu, že pokud v roce 2009 bychom byli využili energetické charty, předchozí spory, mm, které byly vyřešeny politicky, politickým způsobem, dnešní situace by byla mnohem bezpečnější, protože základ stávající krize eh, pochází už, tedy vychází už z těch problémů v roce 2009, eh, kdy tedy došlo k té eh, neplynové krizi na Ukrajině. <clears throat> Co se týče schody s smlouvou o energetické chartě, tady můžu vyjádřit názor. Eh, v Ruské federaci mm, spochybňovali schodu s Eh, touto smlouvou třetího balíčku pro energetiku a to z toho důvodu, že přestali eh, v roce 2009 vůbec implementovat tuto smlouvu, takže to teďka nespochybňují nějak oficiálně. Je tedy těžké to předat nějakému nezávislému soudu a je tedy těžké také nějak nezávisle určit, zda ta smlouva opravdu byla porušena. Takže <clears throat> kromě jakéhosi interního hodnocení ze sekretariátu prostě nemáme žádné nezávislé hodnocení té situace. To eh, platí třeba pro implementaci takzvaného unbundlingu, když to přichází se třetí země, zda tedy to porušuje tu energetickou chartu či nikoli, to se dá prostě stanovit pouze právním postupem. Takže k tomu tady nemám žádný, eh, žádné konečné stanovisko. A co se týče podporu cílů, eh, podpořit energetickou bezpečnost země, energetického společenství, většina těchto zemí, eh, kromě Srbska a a také Černé hory, které už budou ratifikovat tu smlouvu, jsou už členy té, mm, jsou už signatáři té, té smlouvy a je to opravdu důležité i pro, pro stabilitu investičního klimatu v těchto zemích. A my, na které nemáme žádný přímý nástroj, zajistit bezpečnost dodávek. Pouze eh, nám jde o dodržování pravidel hry. Takže pokud všechny země, které jsou začleněny do procesu energetické charty a které jsou signatáři, prostě pokud budou plnit pravidla, systém bude fungovat. Pokud nějaká země ta pravidla dodržovat nechce, smlouva má své implementační mechanismy na jaké mechanismy sankcí, ale to nikdy neprobíhá v reálném čase. Na to potřebujeme čas pro tu implementaci. Takže mm, abych odpověděl na vaši otázku, pane předsedo, Přistoupení Srbska této smlouvě společně s Černou horou by dokončil obrázek, který máme. To znamená, všechny země na západním Balkánu by měly stejné podmínky. A já si myslím, že předsednictví eh, energetické charty příští rok to bude, mít, eh, bude předsedat eh, Gruzie. Já věřím, že naši gruziští partneři potom budou moci plně využít tu mm, smlouvu energetické charty i v tomto společenství. Takže tyhle ty nástroje máme k dispozici, teď prostě potřebujeme pouze lepší používání, využívání těchto nástrojů ze, ze strany jednotlivých států a také ze strany komise. Děkuji. Uh, Děkuji, pane generální tajemníku. Bohužel nemáme tady až tolik kolegů z našeho výboru, ale právě díky tomu jsem i já měl tu příležitost pokládat otázky, což je skvělé. Obvykle na předsedu už nezbyde místo. A nakonec bych si dovolil, pane doktore, pane generální sekretáři, sám vás pochválit za skvělou práci. A nyní bych si dovolil ještě vážení shromáždění prohlásit pár slov ve svém mateřštině. To je velice důležitá věc. Děkujeme všem tlumočníkům za skvělou práci. Strávili s námi dva dny a já bych rád řekl rovněž na adresu polské kabiny, že tady mám osmnáctko nastavenou, že polské kabině naslouchám, že pouze si dovoluji čas od času hovořit anglicky, ale věrně poslouchám polskou kabinu. Děkuji tedy jí, děkuji i ostatním kabinám. Ani jsme nakonec nepřetahovali, což je skvělé. A nyní, vážení, původně se opravdu počítalo s tím, že skončíme v 17 hodin. A jak vidíte na hodinách, tak máme přesně 17 hodin. My jsme takový borci, že dokonce i když si změníme pořad jednání, tak se vše zdaří v pravý čas. Velice vám děkuji za váš zde podíl na tomto vyjednávání. Naše další zasedání se bude konat až v příštím roce. Tento sál nám bude chybět, bude nám chybět naše vzájemná eh, společnost a já už se těším na další setkání v příštím roce.